el señor presidente. Pan předseda. Buenas tardes, queridas y queridos colegas. Dobré odpoledne, eh, vážení poslanci, paní komisařko, pane ministře. Můžeme tedy pokračovat v našem zasedání. Máme tu zápis z včerejšího jednání. Máte ho k dispozici. Máte k němu nějaké připomínky? Zdá se, že ne. Takže zápis je schválen. Pokračujeme k prvnímu bodu pořadu jednání dnešního odpoledne, což je prohlášení Rady a komise k politické situaci v Rumunsku. Je pro nás potěšením přivítat tady eh, pana eh, Korneu, eh, předsedy, předsedu Evropského parlamentu a ministra pro vztahy s parlamentem. Takže vítejte, přivítáme naše vzácné hosty. Děkuji, že jste přišli. To je, myslím, dobrým signálem toho, jak je naše debata důležitá. Takže bez dalších průtahů předám slovo panu Mavrojanisovi, který nás osloví jménem Rady na téma politické situace v Rumunsku. Rád bych využil této příležitosti, abych pogratuloval osobně vám, pane Mavrojanisi, a kyperskému předsednictví obecněji za to,